parlamentu i e, po e, demisi Jean-Filipa Alberta, tak bereme na vědomí, e, že uvolnilo se jeho křeslo a zde chceme informovat příslušné národní orgány o tomto uvolněném místě.